Okay, I think we had better start. Dámy a pánové, myslím si, že bychom měli zahájit dnešní schůzi. Yeah, what number? Oh. Okay. I believe we are on agenda. I... Pokud se nemýlím, tak nás čeká číslo 9 na pořadu jednání. Ještě se najdu své poznámky. Right, this is agenda item towards a genuine Čili čeká nás bod 9 směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. A nyní dávám slovo zpravodajce paní Marien. Eh, thank you, Chair. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, voorzitter en collega's, wij hebben even de tijd om van gedachten... Milí kolegové, máme nyní čas eh, vyměnit si názory o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k mé zprávě, která se nazývá Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. Jde o zprávu z vlastní iniciativy, to bych chtěla připomenout. Je to uh, zpráva založená na článku 2.25 smlouvy. A podle tohoto článku se uvádí, že můžeme vypracovat zprávu z vlastní iniciativy. Dostali jsme mandát eh, po summitu, který proběhl v červnu a První konference předsedů požádala náš výbor, abychom vypracovali tento návrh z vlastní iniciativy. Pracovali jsme poměrně rychle, neměli jsme mnoho času, tak abychom mohli nakonec eh, stihnout vypracovat tuto zprávu. Možná jste neměli zase tolik času na předkládání pozměňovacích návrhů, ale já vám děkuji za těch 835 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Možná budeme muset eh, trochu pospíšit, protože máme v plánu hlasovat 15. října, protože Evropská rada se sejde eh, příští týden na Evropském summit, proběhne Evropský summit. Budeme se zabývat eh, prohlášení pana von Rompuje. V současné době se o tom vyjednává a budeme čekat na jeho konečné prohlášení předtím, než se k tomu vyjádří parlament. Pokud bychom ale čekali příliš dlouho, možná, že celý ten proces bude dokončen předtím, než budeme my mít možnost se k tomu vyjádřit. Je to záležitost, která se týká našeho výboru. Je to samotné centrum. Je to to, na co my se nejvíce zaměřujeme. Vy jistě víte, že vypracování této zprávy před, eh, předcházelo eh, dlouhé období přípravných prací. Konference předsedů eh, vydá krátký dokument a my musíme tento fakt zohlednit. Musíme také vzájemně posílit tuto dynamiku. Nesmíme pracovat tak, abychom předkládali texty, které nebudou vzájemně v souladu. Musíme se soustředit na náš cíl. To znamená, jde nám o to, aby se ty dva paralelní přístupy vzájemně posílily. Zatím ještě čekáme na některé dokumenty. Konkrétně čekáme na stanovisko výboru AFKO, kde totiž o posílenou spolupráci a dále čekáme eh, na zprávu výboru pro zaměstnanost a také na zprávu od rozpočtového výboru. V těchto výborech ještě bude muset proběhnout hlasování, také bylo předloženo velké množství pozměňovacích návrhů. Ještě jednou opakuji, že hlasovat se bude 15. října o eh, zprávě v současné podobě. A nyní k těm pozměňovacím návrhům. Je jich celkem 835 eh, Je to tedy velký počet pozměňovacích návrhů. Možná bude obtížné se uh, dohodnout. Budeme o nich hlasovat postupně, ale asi nám to bude trvat celé hodiny. A není zaručeno, že nakonec vytvoříme koherentní text. S tímto typem práce ale už máme jisté zkušenosti, musíme z toho využít a já na základě pozměvacích návrhů, které jsem dostala, budu formulovat eh, kompromisy podle jednotlivých bloků. Už jsem eh, mi podařilo dokončit 75% této práce a já doufám, že se mi to celkově podaří dokončit dnes večer. Nemohu to sice 100% slíbit, ale pokusím se poslední dva bloky ukončit co nejdříve, tak abych mohla přímo kontaktovat stínové zpravodaje. S těmi se setkám zítra. Můj cíl je tedy takovýto. A já se pokusím navrhnout eh, kompromisní návrhy tak, abychom nakonec o nich mohli eh, nějak rozumně hlasovat. Doufám, že se na tom budeme moci shodnout co nejrychleji. Doufám, že se dohodneme na těch pozměňovacích návrzích. Odkazujeme na to, co bylo, eh, co, bylo učiněno v této souvislosti v našem výboru o vytvoření textu, který bude koherentní. Já jsem eh, velkou část velkou část eh, vypustila. Na začátku se navrhuje vypuštění Pozměvací, na začátku jsou návrhy 160. konkrétně, které se týkají e, důvodů pro krizi. A já jsem to zhrnula do e, jednoho bloku. Další blok se týká bankovní unie, o tom už jsme hovořili. Jistě si na to vzpomínáte. Už jsem se zmiňovala o jednotném mechanismu dozoru. Hovořila jsem o mechanismus pro řešení problémů v bankovním sektoru. A vyslechla jsem si názory kolegů v této souvislosti. Domnívám se, že bychom tady neměli příliš zmiňovat podrobnosti. Budou z toho totiž eh, vyplývat, bude to mít přímé dopady a z toho důvodu já navrhuji, abychom eh, to formulovali obecně. Neměli bychom s dalšími institucemi diskutovat v této souvislosti o otázkách, které budeme řešit eh, v rámci legislativního postupu. Nesmíme si oslabovat pozici, takže bychom se snažili eh, dělat nějaká vstřícná gesta vůči jiným institucím. Takže bankovní unie, tam se zmiňuji o některých nejvýznamnějších aspektech. Ale důležito, důležité budou právě ty legislativní návrhy, například eh, zpráva pana Simona a zpráva o mechanismu řešení sporů bankovní, eh, bankovním prostoru. Tyto návrhy, tyto iniciativy budou prioritní. Další záležitost. Hospodářská a rozpočtová unie. Toto je obtížná oblast, nevím, zda se nám podaří dosáhnout kompromisu, každopádně se o to pokusíme. Budeme muset zohlednit fakt, že musíme dosáhnout velké většiny, tak, abychom mohli dokument zaslat radě. A rada se tím potom bude inspirovat. Budeme tedy muset dosáhnout většiny. Pokud bychom měli nedostatečnou většinu, možná by nás nebrali zase tak vážně. Takže v této části se také budeme snažit vytvořit kompromisy. Já na nich v současné době pracuji, vytvářím návrh, ale hospodářská rozpočtová unie rozhodně nebude jednoduchá e, záležitost. Každý bude muset přispět této práci. Další blok se týká demokratické legitimity. Je zde několik nových myšlenek, které se objevily, které bychom mohli do textu zapracovat. Výbor pro ústavní záležitosti vypracoval zprávu Galtieri, z té bychom také mohli čerpat a na tomto základě budeme vypracovávat kompromis, kompromisní znění článků. Budeme se to také snažit propojit eh, s přílohami. To bylo tedy k tomuto dokumentu. Paní předsedkyně, doufám, že nečekáte, že budu nyní podrobně vysvětlovat všech těch 839 eh, pozměňovacích návrhů. Nemáme na to dnes odpoledne čas, ale vy víte, jaká je metodika práce. Zítra na zasedání zpravodajů a stínových zpravodajů budeme pokračovat v této činnosti. Doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Naším cílem je dosáhnout velké většiny, velké většiny, která podpoří tuto zprávu z vlastní iniciativy. Děkuji. Thank you very much. Uh, now for the SND, Liam. Co děkuji a nyní za skupinu SND pan Mango. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poblahopřát paní zpravodajce, která eh, se zmiňovala o dokumentu pana Van Rompuje a 839 pozměvacích návrzích. Navíc jsme měli eh, ke všemu pouze dost krátkou lhůtu. My jsme si podrobně prostudovali první část těch kompromisních návrhů. Týká se to eh, demokracie a bankovní unie. A v současné době čekáme na zbytek k té rozpočtové a hospodářské unie. Čekáme na to netrpělivě. Pokud je o předložené pozměňovací návrhy, to, co je zde obsaženo, je z velké části přijatelné, ale problematické je to, co tam právě obsaženo není. Mimo jiné jsou tady určité nedostatky u e, bankovní unie. Týká se to rozsahu působnosti Evropské centrální banky jako e, integrovaného dozorčího subjektu, dále e, systému zárok vkladů. To se zde považuje za dlouhodobá řešení. Další problém je s rozlišováním mezi těmito dvěma oblastmi. My jsme mimo jiné navrhovali eh, dodání do textu nových částí, které stále nejsou obsaženy. Týkalo se to soudní kontroly eh, nad dozorčím orgánem ze strany soudního dvora a ještě jedno další téma. Pokud je o demokracii, tady několik aspektů, které jsou uspokojivé, zvláště jde například o respektování metody a komunitárních institucí, ale i v této souvislosti chybí určité významné aspekty. U GS navrhovaný kompromis navrhuje do jara u roční analýzy růzu, růstu se e, navrhuje, aby parlament neměl možnost se k tomu vyjadřovat. A Chybí zde také část, která by se týkala demokratické kontroly trojky. A nezmiňuje se zde ani komisář pro euro. U těch dalších dvou pilířů, tedy eh, hospodářského a rozpočtového pilíře, tady bych pouze řekl, že naší prioritou je zapracování do zprávy také sociálního paktu. To je věc, která v současné době velice chybí v hospodářské a měnové unii, musíme to napravit. Hospodářský a měnový aspekt zde nestačí. My jsme navrhli pozměvací návrh číslo 814, tam jsme vysvětlili tuto naši myšlenku a doufáme, že tento pozměvací návrh do textu zapracujete. Další naší prioritou jsou investice. Toto je velice důležité pro to, abychom mohli nastartovat růst a i zde jsme předložili několik návrhů. Já se k tomu podrobněji vyjádřím během diskuze. Eh, se stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you, Sophie. Děkuji, Sophie. Děkuji, paní předsedající. Děkuji zpravodajce za to, že se snažila projít těch skoro 850 pozměňovacích návrhů za tak krátkou dobu. To byla skutečně práce hodná Heraklese. Sdílím ale názory předřečníka v tom směru, že zpravodajka se rozhodla vlastně vyčlenit, vystřihnout poměrně důležité části původního textu, zvlášť na téma bankovní e, unie. Nevím, jak dopadne e, ta práce nad e, se soulaďováním všech těch pozměňovacích návrhů, ale já eh, mohu říci, že v tom původním textu, ne, nebo v tom současném textu není nic, s čím eh, bych musela nesouhlasit a to je pra, právě problém. Asi eh, každý s tím textem může souhlasit, protože z toho původního textu toho zbylo málo. Já nechápu, jak bychom mohli projít 839 pozměňovacích návrhů slušně nebo pečlivě, máme-li hlasovat příští týden jinak eh, ve formě usnesení proto budu hlasovat eh, ochotně, ale co se týče hmotného obsahu, toho tam zbylo opravdu málo. A je to strategická volba vynechat kontroverzní eh, témata na jiné zprávy. Ovšem potom si musíme klást otázku, jakou má tato zpráva potom ještě přidanou hodnotu. Myslím, že je to škoda a ty navržené kompromisní eh, návrhy bohužel jsou možná ještě méně, eh, možná ještě méně daleko než eh, stanoviska, která schválil Evropský parlament v minulosti já eh, si ty pozměňovací návrhy budu muset ještě pečlivě jednou pročíst, protože jsme na to prozatím měli velice eh, málo času, ale prozatím, co jsem viděla, není tam skoro nic, proti čemu bych se musela postavit, ale, ale zároveň tam toho zbylo málo, s čím půjdeme na radu. Já bych byla tedy eh, proto, aby ty pozměňovací návrhy se schromáždily kolem určitých témat a potom jako výbor bychom se k tomu eh, politicky postavili. Vím, že to nebude zrovna třeba příjemné, není vždy lehké eh, učinit principiální rozhodnutí na eh, sporná témata, ale to by bylo dobré. My ku příkladu hovoříme o jediném dozorovém orgánu v rámci bankovní unie, ale rozhod, ale ani tam vlastně neurčujeme, jestli to má být e, Evropská centrální banka nebo ne. A myslím, že je naprosto nezbytné, aby aspoň pro první dobu to byla ECB. E A přitom tady máme řešit především dlouhodobá řešení, takže je škoda, že nebude asi příležitost detailně o těchto otázkách hovořit. Filip, jste to vy? Ano, de twee eerste sprekers gehoord heb, denk ik dat ze allebei je aanmoedigen om... Děkuji, Marian. Já jsem si vyslechl dva předchozí řečníky a myslím si, že si zasloužíte podporu. Já chci říci, že s tebou souhlasím. Souhlasím v tom, že nesmíme otálet, musíme se snažit, aby naše závěry byly hotovy předtím, než se příště zase sejde rada. Zároveň je ale důležité, aby výsledek, kterého dosáhneme, byl nějak viditelný. Pokud by tomu tak nebylo, bude to vypadat, že jsme parlament, který nemá jasnou představu. Pokud je o mne, debata o struktuře eh, bankovní, bankovního sektoru, to bude v, jiném, v jiné zprávě. Já nechci, abychom se opakovali. Pokud je o tuto kapitolu, Nevím, zda zde máme prostor na to, abychom vytvořili nějakou eh, silnou formuli o systému záruk eh, vkladů a také eh, systému řešení problémů v bankovním sektoru. Jde o to, zda jsme schopni se tady jasně rozhodnout. U té bankovní oblasti, tam e, musíme hovořit o následujících krocích, ale pokud je o dozor, to bude e, obsahem jiných zpráv, takže já myslím, že bychom neměli být duplicitní a e, měli bychom šetřit energii, budeme se tím zabývat jinde. Za druhé, chtěl bych podpořit komentáře Lima, pokud je o GS. A ještě jednou bych chtěl upozornit na to, že Zpráva Westervela u, te, u tohoto bodu je mnohem odvážnější než to, co zde píšeme my. Píše se tedy o tom, že e, dva zákonodárci, nejenom parlament, ale oba by měli dostat e, určitou úlohu při vytváření roční analýzy růstu. Já myslím, že parlament tady nemůže e, dělat nic méně, měli bychom být spíše ambicioznější v této souvislosti. Pokud je o hospodářskou unii, Obecně podporuji orientaci, kterou si zde zvolila, ale já si myslím, že bychom měli ještě přistoupit k dalším krokům. My například eh, podporujeme posílit disciplínu, pokud o strategii 2020, jde o to, aby ta strategie byla co nejvíce závazná. Stejně tak to platí u toho, co děláme eh, při vytváření Eh, vnitrostátních plánů podle článku 121 136. Tady bychom také Evropskému parlamentu mohli připsat silnější úlohu. Dále další věc, která je zmíněna ve zprávě, je možné také udělat více, pokud je o sdílení rizik. Poté Youth European Guarantee Scheme, to by se mělo zaměřovat na Soustředuje se to na některé konkrétní aspekty. A skupina Westervele, možná ne Van Rompuy, ale Westervele, nepřemýšlí pouze takto. Já si myslím, že my jsme se dostali na hranici toho, co můžeme udělat. Viděli jsme to například v bankovní unii. Všichni vidí, že se nedaří vyřešit eh, podstatné problémy na vnitřním trhu, eurozóně a tak dále. Já myslím, že v určité chvíli už musíme být eh, odvážnější a snažit se jít trochu dále. musíme se zaměřit na to, co bychom mohli ještě dělat více, protože v určité chvíli budeme muset eh, tyto problémy vyřešit, odpovídat, zodpovídat se našim občanům a my nechceme, aby ta zpráva byla pouze nějaká eh, bezproblémová. My spíše chceme, abychom uh, udělali nějaký rozdíl, aby se nám podařilo dosáhnout našich cílů, takže musíme být odvážnější. A ještě jsem chtěla zareagovat na to, co říkal Lim Velice mě, velice mě udivilo, když jsem slyšel francouze, který, který jméno Van Rompuy vyslovuje naprosto správně. Děkuji. Okay, <laughs> right. Dobře. Ivo? Děkuji, paní předsedající. Já nechci debatu Eh, protahovat, ale navrhnu, jak se vyrovnat s více než 830 eh, pozměvacími návrhy. Eh, bohu, bohudík pro mě, bohužel pro paní Tysonovou, která se s tím bude muset nějakým slušným způsobem vyrovnat a já jsem si absolutně jist, že to také korektně a otevřeně provede. To za prvé. Já, jako skoro všichni zde, jsem podal řadu pozměňovacích návrhů. A hovoříme-li o více než osmistech návrzích, tak vlastně jen popisujeme skutečnost, jak eh, široký eh, problém vlastně taková bankovní unie je a kolik je tam toho potřeba ještě doplnit. Dovolte, abych pronesl čtyři nebo pět poznámek a pokusím se je uvést podle důležitosti, alespoň podle svého názoru. Ta první skupina pozměňovacích návrhů, eh, které snad jsou, alespoň podle mého, eh, nejdůležitější, je demokratická zodpovědnost celého procesu. Když si vzpomínám na tuto debatu eh, z doby před několika dny či týdny, Nemyslím si, že by mělo dojít mezi námi ke sporům. Každý se ve svém vyjádření proslovil k tomu, jak důležitý, důležitá je pro něj demokratická legitimita celého tohoto procesu. My to tedy považujeme za zásadní princip a já věřím, že se nám podaří najít korektní znění, které vyhoví, pakliže ne každému, tak převážné většině poslanců tohoto parlamentu. Druhá skupina pozměňovacích návrhů pojednává o úctě nebo respektování principů eh, uměřenosti a subsidiarity. Já si nejsem jist, do jaké míry bude snadné eh, pro tuto skupinu návrhů najít kompromis. Ale fungující bankovní unie, alespoň pro součást Evropské unie, bude muset tuto skutečnost respektovat. Vyčkejme do závěrečného hlasování. Třetí skupina návrhů, a nerad to říkám, ale tady budu v menšině zde v parlamentu, je eh, jedná o zachování práva národních států eh, ponechat si dohled ve své národní pravomoci. A vzpomenete si, že před několika týdny jsme zde hovořili o architektuře tohoto návrhu a já jsem tehdy zmínil příklad eh, z mého domovského státu, z České republiky, Jednalo se o finanční oblast České koruny, kde Česká národní banka má povinnost zachovávat stabilitu finančního systému, to vyplývá z České ústavy. Takže se nabízí otázka, kdo potom bude mít eh, rozhodující slovo pro eh, řízení eh, fiskální eh, politiky zemí mimo eurozónu. A konečně chci zdůraznit, že fiskální unie my souhlasíme s formátem evropského semestru tak, jak byl navržen. Ale chci jasně říci, že zásadní kompetence v v oblasti národních rozpočtů musí maximálně zůstat v rukou národních parlamentů, protože v každém parlamentu, v každém národním státě zásadním zákonem každého rozpočtového roku je zákon o rozpočtu. A proto by právě toto téma mělo zůstat národních kompetencích, eh, v, kom, v kompetencích národních parlamentů, které jsou přece jenom blíže eh, voličům, než je parlament evropský. Tolik tedy těch čtyři nebo pět poznámek z mé strany. Jsem si jist, že budeme spolupracovat, budeme se snažit vzájemně si zblížit své pozice. Vážím si práce paní Tysonové má skutečně před sebou náročný a obtížný, komplikovaný úkol. Děkuji vám. Chce se přihlásit ještě nějaký další stínový zpravodaj? Máme tady někoho, eh, kdo by se přihlásil o slovo? Není to tak? V tom případě eh, výbor, který, který vypracovává stanovisko, výbor AVKO, Roberto. Děkuji za slovo, pane, paní předsedkyně. Dnes dopoledne jsme ve výboru AVKO hlasovali o tomto stanovisku, čili nyní máme k dispozici již text, který byl schválen. Připravil jsem konsolidovanou verzi, kterou také mohu zaslat všem, kdo eh, máte o to zájem a nakonec tedy ještě bude vlastně k dispozici ta konečná konsolidovaná verze, která byla dnes eh, eh, odhlasována. Nicméně ještě vám tady mohu eh, zde nastínit několik věcí, které byly při tom hlasování důležité. V podstatě došlo k tomu, že jsme celkově podpořili ten obecný obsah zprávy. Co se týče těch smluv, tak eh, pan Lambert už zřejmě odešel. Já jsem chtěl odpovědět eh, na jeho otázku nebo se vyjádřit k jeho obavám. Chtěl bych nejprve říci, že se jedná o výlučné kompetence výboru AFKO. My jsme, se, my jsme o tom hovořili v naší zprávě a právě proto o tom zřejmě paní Tyson ve své zprávě nahovořila. Výsledek toho hlasování je vyvážený. Myslím si, že celkově to máme vyvážený přístup. Hovoříme o tom, že musíme přistoupit k reakci, že ta reakce musí být okamžitá. Musíme využít vše, co máme k dispozici na základě těch stávajících smluv, ale zároveň eh, eh, neříkáme, že eh, ta cesta k té skutečné hospodářské a měnové unii by nakonec se nevyžadovala eh, tu změnu smluv, ale to by se muselo eh, potom vypracovávat v rámci legislativních zpráv a museli bychom na to hledat nějaké jiné nástroje. V podstatě zde chceme vyvinout politický tlak, protože se domníváme, že jsou zde určité nástroje, které můžeme využít, určitá opatření. Chceme také využít, eh, chceme vytvořit určitý pákový efekt a mm, protože případné změny smluv by zcela jistě ne, neprošly nějak jednomyslně. Eh, co se týče ekonomické zprávy, tak eh, bude dost obtížné získat, získat určitý souhlas se změnou smlouvy, která by poté ještě zvyšovala Eh, tedy tu, mm, ty, ty politiky společné eh, hospodářské a měnové unie. Podporuji zprávu paní Tyson. Také eh, uvidíte v celé řadě článků našeho stanoviska výboru AVKO hovoří o těch jednotlivých mm, prvcích, o kterých hovoří i ta zpráva paní Tyson. Také zde celá řada věcí, které podle mého názoru jsou pozitivní. Je zde například ten prvek deko, eh, demokratické legitimity, také role Evropského parlamentu v budoucí hospodářské a měnové unii a i mm, ve vztahu k ostatním institucím. Zejména se to týká také větší koordinace mm, nových hospodářských směrů, také co se týče možných Eh, aktů v přenesené pravomoci, eh, podle nařízení, podle zvláštního článku 136 pro fiskální unii. Myslím si, že výbor AFKO ukázal, že by to nakonec bylo možné i bez změny e, smluv, mm, vytvořit mu připravit významné změny, pokud chceme dosáhnout dobré zprávy hospodářské a měnové unie také by se nám podařilo odstranit takové ty největší nedostatky toho stávajícího rámce. A i tzv. šerpové Evropského parlamentu o tom hodně hovořili na, na multilaterálních konzultačních schůzích, které se konaly minulý týden. Už vlastně se o tom hovořilo i v, tom, i v té zprávě, kterou vypracovali Šerpové. A e, nyní to tedy i ten od, e, odhlasoval i výbor Evropského parlamentu. Děkuji. Nyní se hlásí ještě čtyři e, mluvčí, Lisa Ferrera a pan Klint, potom ještě Sylvie Terkard. Ještě někdo se hlásí o slovo? Takže Elisa. Muito obrigada, eh, Chair. Eh, eu não. Děkuji. Souhlasím s předřečníky v tom, že i já chci poblahopřát Marian. Měla za úkol zvládnout eh, složité a široké téma za velice krátkou dobu. Také podporuji to, co řekl uh, Lím. A, takže už jenom tři nebo čtyři další body. Za prvé, dnes dopoledne uh, bylo schváleno stanovisko výboru uh, AFKO a také výboru ENVY. Já nemám žádné oprávnění uh, mluvit jménem těchto výborů, ale je důležité se podívat na to, s čím přišli. Co se týče naší strategie, jsem si jistá, že potřebujeme jasné stanovisko, stanovisko, které poskytne Evropskému parlamentu vysoký profil. Co se týče našeho eh, výhledu na fungování Evropské unie ze střednědobého hlediska. To je stejná strategie, k níž směřuje Marian. Ona postupuje velice obezřetně, především jí jde o koncenzus, jestli jsem uh, ji správně pochopila, tím jsem si téměř jistá. Myslím, že eh, stanovisko, takové stanovisko parlament schvaluje už celá léta, nyní je potřeba to stanovisko nějakým způsobem sesadit a rozšířit tak, abychom e, se skutečně dohodli na strategii vývoje Evropské unie ze střednědobého hlediska. E, bude sem patřit řada různých e, zpráv, ku příkladu zpráva Parvánč, co se týče krize, řízení krize, krizového řízení v bankách, potom stanovisko o dani z finančních transakcí, a zpráva o fiskální situaci, e, zpráva týkající se e, dluhu veřejných rozpočtů a dalších záležitostí. Všechno to jsou e, stanoviska, která, nebo zprávy, které parlament schválil a ty všechny jde použít společně, abychom si nastavili scénář, který nesmí být rozhodně méně ambiciozní než to, eh, co si přeje Evropská rada, protože to je jediné, jediný možný postup, jak eh, dospět k dohodě 4 plus 1, eh, tedy předsedu institucí Evropské unie. To znamená, že ten současný legislativní text, který je vypracováván se střednědobou vizí, by eh, měl chtít Evropskou unii eh, transformovat v cosi konzistentního. A potom eh, další věc, co se týče současného fungování smluv. Nechci otevírat pandořinu skřínku a volat po další nové smlouvě, ale přece jenom bychom se neměli zcela revize smluv vzdávat nebo myšlenky na ně, protože bychom si uzavřeli možnost budoucí změny smluv jenom nějakým látáním děr. My zde máme hovořit o vizi pro Evropu. Chci tedy vyzvat Marian, aby byla ambiciozní s prací na této zprávě. To je něco, po čem dlouho voláme. Střednědobá vize pro Evropu závěrem chci zdůraznit to, že to, co potřebujeme, je pátý pilíř, minimum sociálních práv, úcta eh, k těmto sociálním právům, úcta k, úcta k právům občanů. To je vždy obsaženo v zásadních textech Unie, ale není to potom transformováno do konkrétních eh, nastavených podmínek. Takže to by byl takový pátý pilíř, neboli Marian, chci tě vyzvat, aby ses eh, pustila do eh, vize ambiciozní, která využije všechno to, čeho už jsme dosáhli. Tím se nám podaří dosáhnout stanoviska, které bude ambiciozní a nic takového hluchého a neutrálního. Děkuji kolegyně Marianne Tyson si přece vzala velice obtížný úkol vymyslet vizi pro Evropu budoucnosti. To samo o sobě už by bylo hodně těžké a stížené je to ještě tím, že části e, těch politických oblastí, které máte e, na starosti, už jsou předmětem jiných legislativních zpráv a také je to stíženo tím, že Eh, to, ta celá práce je eh, pod obrovským časovým eh, tlaku. já ty kompromisní návrhy neznám, je jich mnoho, ale jestli se Marian zásadně rozhodne tu zprávu nějakým způsobem redukovat a zaměřit se pouze na ty Eh, oblasti, kde jsme ještě legislativně nekonali, tak si myslím, že je to docela eh, rozumný nápad, tak jak to řekl i Gunnar Hekmar. Eh, důležité pro mě je i to, aby tam, kde není legislativní úprava ještě v těch oblastech, skutečně bychom přišli s návrhy, které mají váhu a které rada bude muset nějakým způsobem akceptovat, hovořit o nich a které nebude moci jenom tak schodit ze stolu. A ať už tedy eh, Rada bude postupovat s naším eh, svolením nebo bez eh, našeho režimu, ku příkladu, co se týče mechanismu jediného dozorového orgánu, to velmi ovlivní tedy to, jestli budeme mluvit o eurozóně nebo e, zemích e, mimo eurozónu, na tom vlastně e, závisí to, jestli do třeba dvou, třech let, let svoláme konvent a úplně znovu a jinak nastavíme fungování Evropy. Proto je potřeba Eh, se dohodnout, jestli to, co momentálně existuje, se má nějakým způsobem značně modifikovat, aby se odvrátily potenciální škody. A ty škody vidím v tom, že eh, tady by bylo škoda nezlepšit eh, fungování Evropské unie, ale neměli bychom také způsobit rozdělení Evropy, kterého se nám jen tak nepodaří zbavit. Mnozí právníci vysvětlují, že že eh, státy mimo eurozónu eh, se musí k tomu pouze tedy připojit, eh, připojit dobrovolně, jinak to nepůjde, ale znáte to, když se zeptáte právníků, tak dva právníci vám tedy přijdou s třemi názory, ale z německé strany panu, jsem slyšel názor, že eh, v rámci státu mimo eurozónu, že je můžeme přibrat v rámci eh, systému opt-in a v takovém případě, kdyby přistoupili, tedy eh, by měli stejná práva, stejné povinnosti. Sedí vedle mě Ole, takže i třeba Švédsko. Takže ty státy mimo eurozónu, které by k tomu přistoupily do té bankovní unie, tak by měly stejná práva, stejné povinnosti na základě systému opt-in. My musíme zajistit, abychom dokázali najít řešení, které také budeme moci eh, vysvětlit občanům. Ono to není těžké zde přicházet neustále s novými návrhy, s novými eh, oblastmi k regulaci a trošku přitom zapomínáme, že to všechno je také potřeba vysvětlit občanům. Jinak eh, budeme riskovat ještě další nárůst euroskepse. A o to tady právě běží, pakliže eh, si eh, eh, evropští občané budou myslet, že právě jejich země není jaksi že s ní není nakládáno jako s rovnou, tak to rozhodně nepřidá. Tady jde o bankovní sektor, o orgán dohledu, e, nad kterým e, ten e, bankovní, orgán pro bankovní dohled bude mít pravomoci. Ale nejenom banky jsou vzájemně Eh, silně propojené, jsou to i pojišťovny, zajišťovny a další finanční ústavy. Proto se nabízí otázka, jestli bychom se neměli pokusit zajistit, aby tento jednotný orgán dohledu v Evropě byl nastaven tak, aby eh, měl eh, tedy kompetence i vůči těmto ostatním institucím finančním institucím v Evropě a e, pakliže to tak bude, tak zase musíme vzít v úvahu veškerá rizika s tím spojená. Takže já bych podpořil Mariane v tom, aby se zaměřila na ty detaily, kde skutečně můžeme přijít s přidanou hodnotu a abychom se nebáli přijít s náročnými návrhy, e, které, kterým se rada bude muset e, věnovat. Um, Sylvie. Děkuji, Sylvie, prosím. No, uh, eh, Marian. Pouze velmi stručně, Marian, protože hodně z toho, eh, co jsem chtěla říct, už zaznělo. Nejprve dvě poznámky. Sdílím to, že bychom měli být co nejambicioznější, ale možná uh, budeme muset učinit určité volby, budeme si muset zvolit nějaké priority. Asi se nám nepodaří pokryt úplně vše, uh, a měli bychom se možná vyhnout těm tématům, ke kterým nemáme toho zase tolik co říci. Mám ještě jeden, jednu poznámku, není to uvedeno v pozměňovacích návrzích, ale pokud je o přechod z toho, eh, co činíme na základě existujících smlouv, eh, tedy přechod na nové, případně smlouvy nebo změny ve smlouvě, Měli bychom se zaměřit na to, že před eh, takovýmto krokem se zaměříme ještě na ratifikaci Předtím, než zjistíme, kde jsou přesně problémy, musíme zjistit a dohodnout se na to, jakým způsobem by proběhla ratifikace. Měli bychom umožnit všem zemím se k tomu vyjádřit, říci ano či ne, ale v některých zemích by to mohlo mít opravdu devastující účinky. Ještě jednou tedy opakuji, že bychom se měli zaměřit na ratifikaci. Marian, možná bys to mohla zapracovat do zprávy. Měli jsme například eh, takovýto postup ratifikace u dvojí většiny. Každopádně, do doby, kdy se bude vyjednávat o smlouvě, může nastat vývoj, který situaci ještě zjednoduší. Myslím, že toto otázkou se právě eh, zabývají, připravuje si referendum ve Spojených státech. Každopádně nebudeme se zaměřovat na žádnou konkrétní nimi, pouze bychom eh, vytvořili nějaký systém ratifikace, který by umožnil těm, kteří chtějí pokračovat, aby v tomto také pokračovali, aby měli tu demokratickou volbu. Děkuji. herzlichen Dank. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, Mariane. Myslím, že si opravdu dala obrovskou práci a předložila objemnou zprávu. Já zásadně chci říci, že ta, že celá ta zpráva a i ta koncepce bankovní unie, že je to vítané. Myslím, že i další rozvoj ekonomické a e, fiskální unie bude únosný pouze bude-li stát na solidním základě. A pokud tady budeme mít zásadní tedy eh, legislativní eh, akty, eh, co se tý, které ještě nejsou schváleny, ku příkladu k vlastnímu kapitálu a tak dále, tak ten základ ještě nemáme k dispozici teprve poté, co budou ty tři jmenované základní zprávy eh, schváleny, budeme moci eh, vážně uvažovat o skutečné fiskální a hospodářské unii. Střechu můžeme budovat až teprve, když máme základy. Co to znamená eh, z hlediska detailů? Vy jste tady hovořili o procesu ratifikace. Já, co se týče toho Eh, opakovaného zmiňování eh, změny smluv není moc realistické, protože by bylo potřeba eh, zajistit ratifikaci a v řadě států by chyběl koncenzus pro změnu smluv. Proto si myslím, že je dobré, když by ta zpráva byla vlastně jaksi redukována o právě ta témata, která by mohla být e, sporná. A e, co se týče e, poznámky kolegy Klince, jak zacházet ze státy mimo eurozónu, i zde vidím tady nebezpečí, že by mohlo dojít k rozštěpení Unie, budeme muset považovat maximálně citlivě. Všechno ostatní by vedlo skutečně k rozštěpení. A další důležitá podrobnost se týká Eh, návrhy, eh, návrhy eh, té zprávy, to znamená společný fond zajištění vkladů. My jsme vlastně poprvé toto téma zmínili na únorové plenárce a od té doby probíhá proces s určitými přestávkami a já si eh, myslím, že eh, toto téma by mělo být také dopracováno a uzavřeno. Eh, potom společné záruky. Takže máme před sebou ještě mnoho práce. Z technického hlediska je ten harmonogram opravdu velmi ambiciozní a nevím, jestli se nám podaří eh, dostat tomu eh, našemu, eh, té naší lhůtě pro schválení počátek příštího týdne. Trošku pochybuji a přeji paní zpravodajce mnoho štěstí k práci nad tím obrovským množstvím pozměňovacích návrhů. Okay. Ole. Děkuji, Ole. Thank you, Madam Chair. Well... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já mám eh, v paní zpravodajku důvěru. Myslím si, že se jí podařilo připravit kompromisy, které se například týkají společného konsolidovaného základu daně právnických osob. Eh, chci se zmínit eh, ke třem věcem. Za prvé se to týká odpovědnosti a demokratické legitimity. To je podle mého názoru to nejdůležitější a téměř všechny dokumenty, které byly předloženy během minulého roku či dvou let, Eh, o tom příliš nehovořili, většinou se to tam objevilo někde ve dvou, třech větách. A zároveň si ale myslím, že to je přece naprosto zásadní věc. Demokratická legitimita pro to, co chceme učinit a zejména pro to, co dělají ostatní, se stále eh, musí zvyšovat, musí se prohlubovat protože jinak se nakonec ocitneme v mnohem hlubších problémech, než jakým čelíme dnes. Pak ještě se chci vyjádřit k tomu, co už se zaznělo z úst eh, mých předřečníků. Asi dobře víte, jak moc si přeju, aby má země přistoupila k euru. Eh, musím přiznat, že tedy jsem dnes eh, v menšině a ta situace se moc nelepší. Ale to, že by se Evropa rozštěpila, to by byla naprostá pohroma. Já si myslím, že teď nejsme ani schopni eh, dohlédnout všech těch důsledků, jaké by to mělo. A myslím si, že bychom teď měli zejména naslouchat ostatním a měli bychom připravit takové návrhy, které budou přijatelné pro země mimo eurozónu. Eh, z já bych chtěl také uh, hovořit nebo upozornit i Londýn či Spojené království. Možná, že vás uh, některé jejich komentáře um, uráží nebo vás nějak pohoršují. Nicméně, pokud by nějaká země odešla, tak by to byla naprostá pohroma. Uh, takže já si myslím, že bychom jim vůbec neměli dát šanci, aby o tom uh, hovořili, aby o tom uh, uvažovali, protože by to nebyla pohroma pouze pro Spojené království, ale pro všechny. Sylvie, já vám chci říct, že byste k něm měla být vlídná, protože jsem slyšel některé vaše komentáře Eh, oni možná něco vykřikují, ale moje maminka mi vždycky říkala, když eh, na vás eh, někdo křičí, tak nemusíte zase křičet vy na něj. Podobné řečení je i v Bibli. Takže chci ještě říct, že jsem se této diskuse předtím nějak moc neúčastnil, nicméně jsem předložil některé pozměňovací návrhy také s kolegou Tyrvanciem, ale chtěl bych ještě jednou upozornit na zásadní význam této věci. Chci říci, že ti, kteří eh, říkají, no, oni o nás moc nestojí, abychom byli členové Evropské unie, tak eh, my tam vlastně ani nemusíme být v té Evropské unii, tak myslím si, že takové hlasy bychom vůbec neměli nějak podporovat a měli bychom se spíše eh, k tomu stavět otevřeně. Předsedkyně, ještě se někdo hlásí o slovo, nebo dáme slovo zpravodajce ještě Gunnar. Děkuji za slovo. Pan Hockmark. Já bych chtěl vyjádřit svou plnou podporu svému kolegu Olemu Šmitovi. Eh, já bych, eh, já ho někdy, občas ho v něčem zklamu, ale dnes bych ho chtěl podpořit. Když hovoříme o systému evropského, celoevropského dohledu, tak si myslím, že zde není nikdo, kdo by byl proti tomu, aby zde byl lepší systém dohledu. A e, myslím si, že je také důležité, aby ten systém dohledu nebyl horší, než je to teď. Pokud zde bude roztřištěná situace, tak to samo o sobě oslabí Evropu, oslabí to finanční trh, jednotný trh, ale může to celkově, můžeme vlastně mm, dojít i k tomu, že dojde k oslabení toho e, celoevropského dohledu. Musíme e, zajistit to, aby se tak nestalo. Musíme zaručit to, že zde budou eh, konkrétní kroky a pak můžeme hovořit o tom, jak tu situaci zlepšit. Mm, někdy to trošku vypadá, že každý jaksi soutěží v tom, jaký lepší návrh přinese, abychom, vysto, abychom vytvořili stabili, eh, unii stability, eh, unii čeho, če, čehokoliv chcete. Paní předsedkyně, já bych byl ještě radikálnější. Proč neinvestujeme do toho, co já bych nazval Evropská unie. Možná bychom eh, mohli říci, že tam máme politické cíle, ekonomické cíle, fiskální cíle, máme také z té obchodní unii, protože obchodujeme spolu navzájem. Já si myslím, že bychom to měli brát vážně, protože teď eh, procházíme časy, kdy musíme udržet Evropskou unii pohromadě. A pokud dojde k nějaké mm, roztříštěnosti, tak to Eh, tak to eh, nepovede k něčemu dobrému. Takže já si myslím, že musíme učinit vše, co nás naopak ještě stmelí. A myslím si, že my všichni bychom se k tomu měli postavit velice vážně, měli bychom brát v úvahu stále celistvou Evropskou unii. Je zde celá řada různých návrhů, které spíše míří k vytváření rozdílů než k vytváření jednotnosti. Slyším různé návrhy kolegů ze severních zemí, z jižních zemí. Takže já si myslím, že místo toho, abychom zde měli různé návrhy, nové eh, Evropy, unie stability a tak dále, tak mě, bychom měli usilovat o tu Evropskou unii. A doufám, že i pan kolega Ole Schmidt se mnou bude plně souhlasit. Děkuji. Myslím si, že teď eh, že, že kolegyně Marian jste také bojovala za Evropskou unii dnes dopoledne. A nyní již dávám slovo Marian. Er, eh, er Děkuji, paní předsedkyně. V rámci této debaty mě zaujalo několik věcí. Opakovaně tu zaznělo, že by se mohly změnit smlouvy, ale to je spíše takové střednědobé hledisko, střednědobý kontext. To, že bychom se zaměřovali na to, co dělat eh, nad rámec smluv. Ale já zopakuji kolegům to, co už jsem říkala na začátku dnešní diskuze. My zde vypracováváme zprávu z vlastní iniciativy na, na základě článku 125. My jsme bojovali za to, abychom toto právo získali, abychom mohli žádat o vypracování legislativních eh, aktů. Došlo ke změně smlouvy my jsme tohoto práva využili několikrát v minulosti, nevyužíváme toho zase tak často, ale tu možnost máme. A měli bychom také plnit pravidla hry. Z toho důvodu jsem já ve zprávě nehovořila o tom, co budeme dělat e, ze střednědobého hlediska, nehovořím tam o těch změnách smlouvy, protože to nespadá do našeho mandátu. Za druhé, Pokud chceme jít ještě dále, pokud chceme hovořit o ratifikaci, domnívám se, že to eh, spíše je úkolem vnitrostátních parlamentů. Není to náš úkol na evropské úrovni. Možná bych měla nějaké nápady, jak zatraktivnit eh, hospodářskou a měnovou unii, ale nemůžu takto postupovat. Protože pokud chceme vytvořit eh, zprávu zaměřenou na dlouhodobý kontext, nemůžeme postupovat eh, tak, jak postupujeme nyní. Máme zde pozměňovací návrhy, které se týkají e, změny smluv. My se na všechny ty návrhy znovu zaměříme. Já se pokusím vytvořit kompromisy, kompromisní návrhy, které budou spadat do jednotlivých bloků. Já také navrhnu stínovým zpravdajům, aby se všemi návrhy podrobně zabývali a aby mi sdělili, zda jim vyhovují či ne. Pokud jim nebudou vyhovovat, požádám je, aby je pozměnili nebo aby tam doplnili další aspekty, které jsou podle nich důležité. Uvidíme, co tam budeme moci ještě dalšího dodat. My se musíme snažit nalézt kompromisy, ale já zvláště usiluji o dosažení většiny. Někdy se nám podaří se sjednotit, někdy jsme zase rozdělení, někdy jsme dokonce hodně rozdělení, ale na našem právním základě, který máme, to znamená článek 225, a na základě tomu odpovídajícího e, článku interního e, nařízení musíme dosáhnout absolutní většiny na plenárním zasedání. A já se to snažím zohledňovat. Já tedy z toho důvodu usiluji o dosažení tohoto cíle, Snažím se hledat takové návrhy, které by byly podpořitelné, které by podpořil jednak náš výbor, ale také bychom eh, první získali podporu na plenárním zasedání. Jak už jsem říkala, jde nám o dosažení co největší většiny. Tak, abychom měli silnou pozici vůči radě. pokud je o demokracii, eh, demokratickou legitimitu, to je také velice důležitý aspekt. Budeme čekat na zprávu pana Gualtieriho. Čekáme na ní netrpělivě. A myslím si, že můžeme pokračovat v té cestě, kterou jsme si zvolili. Budeme se snažit hledat co nejvíce kompromisních návrhů, co nejvíce to bude možné a poté přistoupíme k hlasování. Já doufám, že u kompromisních návrhů ale nebudou kolegové očekávat, že se budeme snažit jít co nejdále. Také jsem si vyslechla některé eh, návrhy, které jsem v pozměňovacích návrzích nezaznamenala. My v současné době máme před sebou návrh dokumentu, který eh, má téměř 850 pozměňovacích návrhů a nyní už nemohu vytvořit úplně nový návrh dokumentu. Nicméně těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám nakonec podaří dosáhnout skvělého textu. Děkuji. Thank you very much. Um... Velice děkuji. Co se týče časového harmonogramu, tak hlasovat se bude 15. října a na plenárku se to dostane v listopadu. Děkuji za tento bod. Nyní bychom si mohli dobře, dopřát asi desetiminutovou přestávku a poté budeme hlasovat, protože hlasování je podle plánu až od půl, čili v půl páté se opět všichni setkáme. Okay, can you... Tak prosím se posaďte. Um, Děkuji vám. Ani Podimata velice stručně požádala o slovo. Tamhle jste, Ani, vy jste se dávala tamhle. Děkuji. Sharon, je to oznámení jedné pozitivní zprávy, v případě, že to někdo z vás neví. Zdá se, že máme prvních jedenáct členských států, eh, které schválí způsob spolupráce a přistoupí k zavádění daně z finančních transakcí, což si myslím, že je skutečně historické rozhodnutí a tím pádem je tento parlament odměněn za mnohaleté úsilí práce na eh, tomto právním aktu. Dobře, děkuji. A my se teď pustíme do hlasování o společném eh, evropském právu prodeje. Marian, ty jsi hyperaktivní, všechno, eh, i toto je tvoje zpráva. Jsme tedy připraveni? Je potřeba zkontrolovat hlasovací karty. Máte všichni karty? Má, ně, zapomněl někdo kartu? Eh, zvedněte ruku. Je někdo ještě další bez karty? Máme tady Eh, zapojených 33 karet, ale jenom 26 stisklo knoflík, tak prosím vás ještě stiskněte ta tla, eh, vyzkoušejte ta tlačítka. Je tady o jednoho socialistu více. Ne, většinu. A jeden zástupce socialistů se musí se musí eh, odhlásit. Já, není potřeba to počítat, eh, to počítat eh, manuálně, já to vidím na stroji. Dobře, Robert se odpojil, takže test můžeme uzavřít a pustit se do hlasování. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 7, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno 8 s ústním pozměňovacím návrhem a nejprve tady ústní návrh, kdo je pro, ústní návrh proti, zdržel se, schváleno a nyní tedy návrh i s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 14, kde je pro? Aha, 14 odpadla, omlouvám se, říká předsedkyně 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 16, kdo je, je staženo. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 21, eh, kdo je pro, Já tam nemám dvojité V. Je to tady staženo? Dobře, takže 21 je stažená. 22. Nejprve ústní návrh ze strany zpravodaje. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje k 22, kdo je pro schváleno. A teď 22 celý návrh, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 25 i s ústním pozměňovacím návrhem o něm nejdřív schváleno a není celá 25 i s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 26 a 27 jsou staženy. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém upraveném textu. Ještě jeden by měl hlasovat. Dobře, končím hlasování. Ještě můj hlas se připočte. 34 pro, včetně mě. 3, 4 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám, Marian.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 Okay, so this is, um... Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Arlene McCarthy, která se týká regulace trhu proti zneužívání trhu. Jste připraveni? Pablo? Výborně. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželi? Přijato. Nyní kompromis B. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdrželi, přijato. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F má dvě části. První část, kdo je pro? Kdo, kdo je pro první část? Šampolo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 260. Je vše v pořádku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další odpadá. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis J jako Jan. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Teď 33 s ústním pozměňovacím návrhem. Nejprve pouze ústní pozměňovací, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A z, celý pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, kdo je, pro, kdo je, pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kom- 360, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 361, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 362, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis T, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis U, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis V, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Nyní kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 36D, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis AA, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 399, kde pro, 399, kde proti, zdrželi se, přijato. 58, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AC, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 61. Ústní pozměňovací návrh. Nejprve. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní o celém návrhu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 62. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Kompromis AD, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 89, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Stanovisko NV 1 s ústním pozměňovacím návrhem. Nejprve ústní pozměňovací, kdo je proti, proti, zdrželi se, přijato. Nyní celé stanovisko, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Stanovisko NV2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 to už jsme eh, tom, to už jsme pokryli tím kompromisem. 94 také. To byl kompromis R. Nyní kompromis AE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Stovka. Takže teď 101. Nejprve ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato a nyní celý eh, ten návrh, proti, zdrželi se, přijato. 102, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 103, kdo pro, pro proti, zdrželi se. Ještě to, toto, prosím, ověříme. Ověřujeme číslo 103. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro, 19 proti, čili přijato. Kompromis AF, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. AG, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. AH, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. N2 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 4, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 5 pro, mm, ne, to odpadá. Tak to odpadá, omlouvá se předsedkyně. 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 6, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme elektronicky hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 39 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Čili Nyní ještě hlasujeme znovu o legislativním usnesení na toto téma. Kdo je pro? Eh, pardon, zahajuji hlasování. Ještě hlasujeme, stále ještě hlasujeme. Ještě nám chybí jeden kolega nebo kolegyně. 39 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Takže Arlín, gratulujeme. Two. Cheers.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 20 proti 19. Jeden se zdržel. Nyní přejdeme k E, kompromis E. Kde pro, proti, zdrženi se, přijato. Jury 11. Ne, to padá. Takže Libe 16. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Libe 17. Pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Jury 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis H. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Jury 1.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 Ještě jeden nehlasoval. Někdo nehlasoval. Dobře, končím hlasování. 23 pro, 15 proti. To je jasné. Nyní kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. K. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Toto padá. Libe 2. Kdo je pro? Libe 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis N. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Libe 7. Pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 9, pro, proti, zdrželi se, ověříme si to. Libe 9. Ještě jeden nehlasoval, děkuji, končím hlasování. 21 pro, 19 proti. Přijato. Nyní uh, text po změněné podobě. Zahajuji hlasování. Ještě jeden nehlasoval. Končíme hlasování. 39 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. To je podobně, jako tomu bylo u předchozího dokumentu. A nyní budeme hlasovat o legislativním eh, usnesení. Lidé se zapínají, vypínají, odchází. Ještě neodcházejte. Ještě dva musí hlasovat, další dva. Ještě jeden. Děkuji. 39 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Vždycky je dobré, když postupujeme stejným způsobem. Já jsem pouze chtěla říci, že lidé mne, lidé mě blahopřáli, já si nechci přivlastnit veškeré zásluhy, já chci poděkovat také e, stínovým zpravodajům za spolupráci, která proběhla velice dobře, a také ostatním e, zaměstnancům, kteří pracovali na této otázce. Takže děkuji všem, kteří se účastnili. Děkuji. Spravodajka nám oznámila, že má v plánu začít vyjednávat a zabývat se možností dosáhnout dohody v prvním čtení v této souvislosti. Takže podle klasického postupu eh, vyjednávací tým se bude skládat z předsedy, zpravodajky, stínových zpravodajů a mandát bude takový, jak jsme ji právě dohlasovali ve výboru. Myslím si, že k tomu nic dalšího už není nutné říkat. Dobře? Takže jako obvykle vám budeme podávat zprávy o tom, jak probíhá vyjednávání. Nicméně postupovali jsme rychleji než rada, takže budeme muset ještě počkat asi měsíc, nebo tak nějak, než eh, dojde k trialogu. Kdo se hlásí o slovo? Robert. Robert. Já osobně si myslím, že to je záhadné. Nejprve bychom se měli eh, obrátit na plenární zasedání, potom text prohlasovat, nehlasovat o usnesení a potom eh, debatovat s radou to, jak eh, s tím tématem zacházíme, není příliš demokratické. Je potřeba respektovat právo každého poslance přijít s pozměňovacími návrhy, bude, bude-li si to přát. Když eh, začneme rovnou vyjednávat s radou, tak eh, to vyústí v kompromis, který eh, vlastně ošidí řadu kolegů o příležitost text ovlivnit. Takže já jsem principiálně proti způsobu zpracování tohoto textu. Děkuji, Roberte. My jsme již v tomto výboru často využili toho užitečného manévru obrátit se na eh, plenární zasedání, když jsme v triálogu dospěli do slepé uličky. To je takový způsob, eh, jak vyvinout tlak v rámci řady aktů a témat. Chápu tvůj názor, i další eh, metody jsou možné, takže pokud eh, tady nebude nějaký masivní odpor proti zahájení eh, vyjednávání v trialogu, tak budu mít za to, že je to schváleno. Chceš také něco říci? Já si myslím, že ten argument se netýká jenom toho, když se obrátíme na plenární zasedání. Nejde jenom o tlak, jde také o to získat silnější mandát eh, od plenárního zasedání, takže si myslím, že by bylo dobré se obrátit na plenární zasedání. Pokud tedy se nevyskytnou nějaké příčiny, proč bychom neměli s tím jít na plenárku, nevím, proč bychom neměli. Já si myslím, že 39 eh, k 0 ve výboru je poměrně silný mandát. Spravodajka řekla, že by chtěla vyjednávat. Chcete, eh, chcete, chcete, chcete mluvit? Ano, já chápu názor eh, Roberta. Někdy jsme rozděleni, někdy jsou otázky sporné. Tady jsme dostatečně debatovali, jak s komisařem Barnie bylo obrovské slyšení a to je důležité téma, protože se nám eh, se tady snažíme eh, o eh, překlenutí určitých propastí. Komisař nás požádal, abychom si pospíšili. A problém je ale ten, že plenárka je na, narvaná, takže a takže um, um, bude těžké tam najít místo, ale toto není nijak sporný uh, problém. Myslím, že my se musíme snažit uh, rychle dostat do vyjednávání. My jsme, máme výhodu, protože rada je pozadu, takže my jako parlament máme výhodu, že můžeme si nastavit to pořad, pořad jednání. Takže já, i když v zásadě s Robertem souhlasím, tak myslím, že, fle, že flexibilně musíme aplikovat pravidla podle toho, co nejlépe vyhovuje parlamentu. Sven. Tady jsou na stole dva uh, samostatné problémy. Jeden se týká uh, této zprávy a druhý obecný argument, který vznesl Robert. Obecně asi by stálo za to to důkladně prodebatovat, ale neslyšel jsem žádné námitky konkrétně k této specifické zprávě, proč má jít na eh, plenárku. Tady padl obecný eh, názor, eh, hodně se to prodebatovávalo v tomto výboru, ale osobně si myslím, že když jsme se na plenárku vždycky eh, obraceli s odbornými zprávy a velice často zprávy ekonu projdou plenárkou bez jakýchkoliv změn, protože když tento výbor dostane něco do ruky, tak to zpracovává, má určitou autoritu tady také díky zpravodajce máme tuto zprávu. Já nevidím v tomto ohledu žádný důvod, proč vydávat signál, že s touto zprávou eh, něco špatného. Já to v tomto případě nevidím jako posílení, myslím, že je to spíš prodloužení. Myslím, že by bylo lepší to mezi koordinátory nejprve detailně prodebatovat a potom třeba eh, prodebatovat tady v tomto eh, výboru. Robert eh, měl obecnou poznámku, ale já jinak nevidím ohledně této zprávy žádný důvod, proč měnit eh, obecné postupy. Velice děkuji za slovo. Splně souhlasím s Robertem Maskorin s tím, že bychom tedy měli sledovat naši obvyklou politiku nejprve, aby se to dostalo na plenárku a myslím si, že je důležité, abychom, nebo není to důležité ve většině případů, ale já jsem spíše chtěla podpořit zpravodajku, abychom takto nepostupovali, protože e, politické skupiny, komise i rada, všichni to chápou tak, že je to spíše takový, taková zpráva, která nebude příliš problematická, je zde, panuje zde poměrně široký konsensus, takže to zřejmě nebude tak obtížné dokončit ta jednání a ani mm, tedy ta jednání s tou radou. To znamená, že si myslím, že bychom spíše měli to, co nejvíce urychlit, protože se jedná o technické záležitosti. A myslím si, že by bylo dobré, pokud by se o tom ještě dohodli koordinátoři, aby učinili rozhodnutí, jak máme postupovat nebo jaký panuje obecný e, názor. Já si myslím, že tady nemusíme otevírat eh, rozpravu, že se k tomu nemusí vyjadřovat každý. Silví, no já bych chtěla jenom podpořit návrh Adlín, i když pro ostatní situace třeba spíše souhlasím s Robertem, předsedkyně. Já chápu, že zde máme určité rozpory v našich návrzích, na, názorech, eh, rozumím tomu, co říká Robert, ale pak se, podívejme se, eh, jak by to bylo s tím balíčkem o dohledu, o dozoru. Eh, když bychom eh, hlasovali eh, o tom návrhu, poté, co proběhl výborem, poté vlastně, co ho komise chtěla smést ze stolu. Takže já si myslím, že to, že něco jsme na plenárku, je dost silný nástroj a mm, můžeme dokonce něco dát na plenárku i dvakrát, například je z zpráva Gerera, to znamená, že můžeme to dát na plenárku jednou a potom ještě jednou už s cílem spíše vyvinout tlak, což si myslím, že podle mého názoru by se líbilo jak mně, tak i Robertovi. Robert by to bral jako, že to je demokratický postup a já bych to brala tak, že více vyvineme tlak. Nicméně teď bych spíše stála za spravodajkou. Ještě Markus? Já tu proceduru také nechci eh, prodlužovat, ale eh, eh, MIFID a MAD souvisí co do struktury, kontroly tržních struktur, to je to, co jsme právě schválili. Já se ptám, proč máme jít do pléna, když vlastně jsme měli zcela jednoznačný výsledek hlasování ohledně MIFIDu a MAD. Já si myslím, že je lepší jít do pléna, protože potom skutečně si můžeme říci, že jsme dali všem kolegům příležitost se na tom aktu podílet. A takže o tom není potřeba zvlášť mluvit. Okay. Dobře, takže budeme pokračovat v té debatě. Elisa. Well, because they keep sticking their hands up, Arlene. Pokračujeme, protože se všichni hlásí. Já bych chtěla podpořit uh, názor kolegyně Arlín. Myslím si, že bychom neměli mít zvláštní postup pro tuto zprávu, ale v zásadě souhlasím spíše s Robertem. Já si myslím, že teď už je to hotové, že už bychom o tom neměli tak uh, příliš hovořit. Uh, obecně souhlasím s Robertem není zde žádný zvláštní důvod, proč bychom měli, měli měnit pravidla, která obvykle um, máme. Děkuji. Ještě Udo. No, já bych řekl, že chápu e, oba, oba argumenty, obě strany, s jejich argumenty. Myslím si, že asi zatím bychom spíše měli usilovat o nějaký nejmenší společný jmenovatel. um, protože je zde otázka času. Možná, že paní předsedkyně by eh, mohla zjistit, zda jestli tedy spíše schoda či neschoda. Pokud byste byla neschoda, tak bychom šli na tu plenárku, ale eh, paní eh, kolegyně Adlín naopak to chtěla vlastně posílit. Pamatuju si, když jsme vyhráli tu debatu o tom šesti balíčku a tehdy to vlastně bylo ve výboru zamítnuto. Ehm, myslím si, že, a v tom má Robert pravdu, že někdy je lépe nechat to ještě odhlasovat na plenárním zasedání. Předsedkyně, dobře, budeme, podporovat, budeme postupovat tak, jak navrhla zpravodajka. Už jsme uh, upozornili na propojení mezi Arleninou zprávou a zprávou Markus, takže teď se o tom ještě bude jednat na oddělených trialozích. A teď už přistoupíme k dalšímu hlasování, které se týká Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Oh, I've just put my card away. Okay, um, I do wish we had a standard way of doing these like voting lists. yeah, it's okay. I, right, first of all, um, Nejprve tady ústní pozměňovací návrh eh, ke kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ústní pozměňovací návrh je zamítnut. Nyní kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh k C, kdo je pro, proti, zdržel se. Ústní pozměňovací návrh e, zamítnut. Ověříme hlasování o ústním pozměňovacím návrhu ke kompromisu C. Jedná se pouze o ústní pozměňovací návrh. 17 pro, 24 proti. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, kdo je pro, proti, počkat. Znovu, 36, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 37, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 38, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A zaměstnanost si? Ne, odstavec 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Každý e, člen sekretariátu má jiný oblíbený způsob, jak e, ty hlasovací seznamy nastavovat. Kompromis e, GH teď schváleno ústní pozměňovací návrh 51. Nejprve tedy ústní schváleno a nyní jak pozměněno, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 51, kdo je pro? Ne, teď hlasujeme, omlouvám se, hlasujeme o kompromisu I, kdo je pro? Ne, to ostatní zřejmě odpadlo nebo ne. Tady, tady stojí eh, k, u 51, že se má přejít na kompromis I, nevím úplně proč, ale je mi řečeno, že to tak je. Takže kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. proč tady stojí eh, pozměňovací návrh 54, ptá se předsedkyně. To byla chyba. Aha, takže hlasujeme o odstavec 22 employment, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh k návrhu 57, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní chcete to ověřit? Dobře, elektronicky eh, ověříme ústní pozměňovací návrh ALDE k návrhu 57. Eh, hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. schváleno 22 ku 17, takže nyní upravený návrh 57, kdo je pro, proti, zdržel se. I to ověříme, to bylo poněkud matoucí. Hlasujeme o návrhu 57. Já vím, co dělám a kolegové také. Takže e, není schválen eh, pozměňovací návrh 57 tak, jak byl upraven nyní. 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se zase matoucí. Ověříme První část 59. Eh, uprostřed mi tam chybí několik rukou. Eh, uprostřed tam chybí signál o tom, jak chcete hlasovat. Já vím. Eh, řekne mi někdo, jak mám hlasovat? Dobře. Dobře, takže to odpadá 2020. 20. takže hlasujme samostatně o druhé části. Je to možné? Ano. Takže hlasujeme samostatně o druhé části a hlasujeme elektronicky. Aha, nedává to smysl hlasovat pouze o druhé části. Takže tam je potřeba, tam je potřeba vypustit slova in the letter, takže ho, ho, hlasujeme o druhé části. Pak, když se vám nezamlouvá, hlasujte proti ní. Tak to děláme vždycky. Ještě tři by měli hlasovat a jedním z nich jsem já. Omlouvám se, říká předsedající. Takže odpadá 59, eh, odpadá 15, 25 proti. Eh, návrh 60, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní rozpočet 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní kompromis K. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 71. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 75. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 76, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 81, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh ke kompromisu M od ALDE, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověřme elektronicky. Všichni hlasovali, odpadá 19 pro, 21 proti. Nyní tedy ústní pozměňovací návrh zelených. Kdo je pro? Proti? Zdržel se také zamítnuto. A nyní kompromis M ve dvou částech. První část, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. To je, myslím, zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Takže hlasujeme o druhé části kompromisu M. Hlasovali všichni, končím hlasování. A to je schváleno 20 pro, 19 proti. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. No, compromise O. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 93, kdo je pro, 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Teď Ample 93, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Avko 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, proti, zdrželi se. Teď nevím, jak je to tam uprostřed, můžeme to ověřit. Pokud eh, některé skupiny nehlasují, tak s tím nemohu nic dělat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato 20 ku 19. Takže si myslím, že bylo dobře, že jsme to ověřili. Avko 4, kdo je pro? Proti? Také to budu muset ověřit. Já se omlouvám ale musím požádat poslance za skupinu Aldy, aby dobře zvedali ruce, abych je lépe viděla. Takže AFKO 4. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Jeden člověk nehlasoval. Končím hlasování. 23 pro, 16 proti v kopět, kdo je pro? Proti? drželi se? Přijato. 101, kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. 103, kdo je pro? Proti? Tady jsem trošku zmatená. 103, ještě to ověříme, 103. takže 15 pro, 22 proti, takže zamítnuto kompromis Q. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. AFKO 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 107, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Takže AFKO 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se,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 114 ale nebylo přijato. Takže Ample 34 hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis T, kdo je... Jak dopadlo hlasování o 114C? Bylo to zamítnuto? Zamítnuto. Je to zamítnuto a proto, proto jsme hlasovali o Ample 34 a to bylo rovněž zamítnuto. Kompromis T, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 116, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 117, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Employment 30, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis U, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 6 bude další. Ample 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Empl 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Avko 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete to ověřit? Že to bylo trošku nejasné. Avko 13 ověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 14 proti, takže nakonec to bylo dost jednoznačné. Avko 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Avto, avko 15 pro, proti, zdrželi se AVKO 15 musíme ověřit, protože to bylo dost těsné. Hlasovali všichni, ještě dva chybí. Končím hlasování. 18 pro, 19 proti, takže zamítnuto. Avko 18, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověřme to, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 22 proti. Avko 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Výbor FEM 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 2 kdo je pro? pro proti? Zdrželi se? Zamítnuto. FEM 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. FEM 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to v pořádku? Mohu ukončit hlasování. 18 pro, 20 proti. Zamítnuto. E, body odůvodnění. 4. Kdo je pro? Proti? Ověřme to, prosím. Končím hlasování. Tak to je zamítnuto 19 19. Původní text, eh, bod A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text. Ne, ne, ne, ne, tak 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl <clears throat> A, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl B, pro, proti, zdrželi se, pardon, zdrželi se, přijato. Empl C, ne, tak Empl D, kdo je pro, proti, zde se zdržel, zamítnuto. Ample E, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. F, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Nakonec tedy IMKO, IMKO A, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. FEM A, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. FEM B, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. FEM C, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Citace jedna kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Možná bychom to mohli vzít bloku. Takže až do čísla 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď ještě um, ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A co... Takže teď už, teď jsme to vlastně odhlasovali všechno. Teď ještě 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o celém textu v pozměněném znění. Hlasujeme, prosím, elektronicky. Hlasovali všichni? Ještě nám chybí několik hlasů. Končím hlasování. A je to 30 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. That's the end of the votes. You chairs. I, I will. <laughs> Thank you very much. Děkuji všem eh, za to, že hlasovali. Nyní předávám slovo Pavlovi, který pohovoří k poslednímu bodu na pořadu jednání. Děkuji. Dear colleagues, we move to... Milí kolegové, přijdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod 14, který se týká veřejných financí v HMU. Jak jistě víte, zpravodajem je pan Alfredo Pallone a tato zpráva bude založena na zveřejnění přeskumu komise který se týká veřejných financí eh, v HMU 2011 a dále na dokumentu veřejné finance v, AM, v HMU 2012. Takže slovo má pan Palone. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit pouze stručně. Vím, že kolegové už jsou asi unavení, a navíc máte možnost si návrh zprávy přečíst. Pokud je o veřejné finance v HMU, já jsem to zhrnul do čtyř hlavních oblastí. Jde o současnou situaci, dále rozdíly mezi zeměmi, konsolidace rozpočtu a poslední část význam růstu což je podstatná část. Domnívám se, že o této otázce už jsme hodně jednali. Existují rozdíly ve systémech financování, v konkurenci, schopnosti jednotlivých zemí a toto všechno má dopad na politickou stabilitu, na růst, hospodářské řízení a na celkovou situaci v Evropě. Já zde hovořím o e, balíčku šesti legislativních aktů a balíčku dvou legislativních aktů. To jsou zde důležité aspekty. Evropský mechanismus stability a tak dále. Když se podíváme na všechno, co se nám podařilo dosáhnout, můžeme říci, že jsme učinili významné kroky vpřed, ale to všechno ještě nestačí. Rozhodně se nám podařilo zvýšit kredibilitu Evropské unie, také v souvislosti s členskými státy. Podařilo se nám také splnit cíle v rozpočtové oblasti. Díky tomu se situace zlepšila, ale stále ještě to nestačí. To bylo tedy v první části. Dále druhá část, ta se týká rozdílu mezi jednotlivými zeměmi. Konstatujeme, že rozdíly existující mezi členskými zeměmi jsou obrovské, týká se to jednak růstu, stability a stavu veřejných financí. Máme rozdíly mezi severními zeměmi, zeměmi na jihu a zeměmi ve středu Evropy. Další rozdíly se potom týkají konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a to je způsobeno různými eh, důvody. V některých zemích je příliš velká byrokracie, v jiných tomu zase tak není. Dále některá prostředí jsou vhodná, příznivá pro podniky, zatímco jinde tomu tak není, někdy zase pokročilejší informatizace, digitalizace, závisí to na celé řadě faktorů. Mimo jiné to také závisí například na vědě a výzkumu, která se v některých zemích podporuje více než jinde. Takže celý ten systém je velice rozdělený eh, podle jednotlivých zemí. Pokud je o doporučení v rámci evropského semestru, tam mohu říci, že nemůžeme mít stejná doporučení pro všechny členské země. A to z toho důvodu, že situace se právě mění. U některých zemí bude nutné vykonávat větší úsilí, jinde zase menší. A my samozřejmě z toho důvodu žádáme o strukturální přizpůsobení na konkrétně ty země, které mají větší státní dluh než jiné země. Dále, když hovoříme o rozpočtové oblasti, to je tedy poslední část dokumentu. Hovoříme tam o ozdravení veřejných financí a také o nutných podmínkách, které zjednoduší růst a posílí zaměstnanost. Samozřejmě vždycky eh, na toto téma můžeme s kolegy debatovat. Není možné uh, žít si nad poměry. Tady musím říci, že chápu situaci v Itálii, musíme myslet na budoucí generace, musíme také vzít eh, na vědomí to, že dluh bude spočívat na bedrech příštích generací. Toto je úsilí, které musíme vyvíjet. Na téma konsolidace veřejného rozpočtu už se toho hodně řeklo, ale musíme se tomu věnovat ještě dále. Evropská komise se zaměřovala na situaci v jednotlivých zemích, vypíchla ty důležité pozitivní aspekty v mnohých zemích, zvláště, na zem, zvláště v zemích, které leží na periferii Evropy. A to je v souladu s mojí filozofií. Já se domnívám, že rozpočtová konsolidace by se měla zaměřit zvláště na škrty ve veřejných výdajích. O tom jsem přesvědčen. naproti tomu, abychom se soustředovali na zvyšování příjmové stránky. Protože pokud bychom takto postupovali, dostali bychom se znovu do recese. To znamená, že členské státy by se měly vyhnout zvyšování příjmové stránky a zvyšování daňové zátěže. Protože co to znamená? Znamená to, že to vyvíjí nátlak na e, práci, na podniky. My bychom se spíše měli soustředit na snížení výdajové stránky. je důležité na této otázce začít pracovat už nyní, začít například eh, tak, že se vyhneme plítvání. Těch je zatím stále, plítvání je zatím stále ještě hodně a to je například vhodný způsob, kde začít. Pokud je o růst, je důležité vědět, že úsporná opatření sama o sobě nebudou stačit. Bude nutné se zaměřit nebo přistoupit také k fiskální konsolidaci, protože pokud bychom se zaměřili pouze na rozpočtovou stránku, riziko a situace by se ještě zhoršila. Škrty sami o sobě nebudou nikdy stačit, musíme se vždycky zaměřovat na konsolidaci, na růst, nesmíme být dogmatičtí, ale spíše pragmatičtí. Bez hospodářského růstu není možné dosáhnout konsolidace rozpočtu. Takže ještě jednou říkám, škrty ano, ale ne, musí, ne pouze prostřednictvím zvyšování daní, ale spíše omezováním výdajů. Nyní uh, předám slovo stínovému zpravodaji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat panu zpravodaji za vypracování návrhu zprávu. Pokud je o počet stránek, eh, jedná se o krátkou zprávu, a na rozdíl od eh, toho, co pan předseda říkal, je to velice dogmatický dokument, pokud je o analýzu rozpočtové politiky. Zde se totiž dostáváme k samotnému centru um, ekonomické debaty, to znamená, jaké rozpočtové politiky musíme vést během recese, která v Evropě panuje. V této souvislosti se parlament eh, musí vyslovit k dvěma zprávám Jedna byla vydána v září, druhá červenci 2012. Problém je, že mezi těmito dvěma obdobími se kontext změnil. V září 2011 se někteří lidé domnívali, že došlo ke konsolidanci, že, byla znovu, že byl znovu nastartován růst, a to na základě ukazatelů z této uh, doby. Dnes naproti tomu už tato teze není pravděpodobná. Narůstá nezaměstnanost, podle Eurostatu je to 1,4 V druhé polovině roku 2012 to bylo tedy toto číslo a přesto vlády žádali, vlády dělali přesně to, co se po nich už dva roky žádá. A bohužel zpráva komise pouze konstatuje, a cituji, evropská ekonomika nesplnila naděje, které jsme v ní vkládali během publikace této zprávy. Komise bohužel nezmíně, že metody zvolené v minulosti nefungovaly, měla se snižovat měla se snižovat nezaměstnanost, měli jsme nyní být úplně nejkonkurenceschopnější eh, v celém, na celém světě. Můžeme diskutovat o tom, co jste zmiňoval vy, o té vaší analýze. Můžeme diskutovat o tom, eh, na čem trváte během své prezentace. Jde o to, že eh, byly prohloubeny deficity z toho důvodu, že jsme příliš utráceli, nebo je to proto, že většině zemí došlo ke snížení daní. Když se podíváte na to, co se stalo za posledních deset let, většina zemí ve svých výdajích pokračuje. Realita je taková, že se eh, snížily příjmy z daní, protože se snížily jednak daně, ale také proto, že politiky snižování daní nevedly k eh, dopadu, který se předpokládal, to znamená, že dojde k růstu. Takže ta diagnostika není stejná. Vy sám uznáváte v jedné části dokumentu, že pokud je o výdaje, musíme se zaměřit na to, abychom nesnižovali výdaje eh, na veřejné investice. A tady chci eh, upozornit na chybu v francouzském překladu, protože francouzský překlad říká, je to bod 9, není to v tom úvodním ustanovení, ale samotné bodu 9, strana 5, pro ty z vás, kteří mají eh, ten dokument před sebou, Říká se tam, že klíčovou součástí vztahu mezi růstem a konsolidací je skladba konsolidace. V tomto ohledu zdůrazňuje, že konsolidace na základě výdajů je ze střednědobého hlediska trvalejší a více příznivá pro růst než konsolidace. Nicméně tam by mělo znít, že jde spíše o snižování výdajů než zvyšování příjmu. Já myslím, že takto by to tam mělo znít, je to chyba. Já jsem se domníval, že vy jste keynesista, ale to asi není úplně vaše filozofie. A nyní vážně. V červnu došlo ke změně v, eh, hospodář, v debatě o hospodářské politice. 28. a 29. června na samitu bylo uznáno, že tato strategie musí být, být nejmenším zrevidována. Pakt růstu, který byl uzavřen, uvádí, že je nutné mobilizovat zdroje tak abychom mohli udržet eh, výdaje. 120 miliard se zde zmiňuje v této souvislosti. A od této chvíle centrální banka oznámila, že zasáhne, bude se snažit eh, snížit spekulace, pokud je o státní dluhy. Španělsko, Portugalsko přistoupili k přehodnocení eh, harmonogramu pro snižování dluhu, protože pravděpodobně se jim nepodaří snížit, ne, nepodaří dosáhnout cíl 30% do roku 2012 z důvodu recese. Pan Mario Monti ve vaší zemi sám zmiňoval, že je nutné vytvořit zlaté pravidlo, které by vyloučilo eh, veřejné investice mm, z toho, aby byly započítány do deficitu. To znamená, že i sám pan Monti to zmiňoval, i on sám se domnívá, že je nutné v této souvislosti něco učinit. Že je nutné zachovat eh, veřejné investice. Pakt růstu podpořil náš přístup fiskální konsolidace, který je samozřejmě vhodný ze střednědobého hlediska. Zavádí, že členské státy musí přistoupit k roz, rozlišným eh, strategiím, které budou podporovat růst a mimo jiné také se tam píše, že musíme podporovat investice zaměřené na budoucnost. Já lituji, že v dokumentu jsem nenašel ten nový přístup, o kterém se hovoří na evropské úrovni. Není to v dokumentu uvedeno. A to přesto, že se tam uh, uvádí rady komise, které eh, zdá se byly neúspěšné, také se tam zmiňuje parlament, parlament eh, a jeho úloha společně s radou. Já doufám, že budeme moci s vámi, pane zpravodaji, spolupracovat. Doufám, že se nám nakonec eh, podaří vyhnout tomu, abychom měli spoždění v této souvislosti. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Tremosa. In onore Děkuji, já budu hovořit italsky. Eh, na počest pana Faloneho, který je autorem této zprávy. Jenom eh, velice stručně dodám, že je snadné pro liberály tuto zprávu podpořit, protože je tam eh, tolik toho, s čím souhlasíme. Ku příkladu vyrovnaný rozpočet. Ten je podmínkou pro tvorbu růstu. Je zajímavé si to uvědomit. Když si vezmeme příklad Španělska, tak za poslední čtyři roky se nepodařilo zavést nějaká úsporná opatření. V některých regionech se o tom hovořilo, ale po ty poslední čtyři eh, roky eh, španělský rozpočet měl deficit 8-90 HDP. To bylo v letech 2012 eh, 11.10. Takže tady byl takový efekt vytlačení, kde se na jedné straně lidé tolik snaží o snížení eh, veřejných dluhů a znamená to, že vlastně se eh, vytlačují, eh, snižují soukromé investice, lidé nemají peníze, je tady 50% snížení investic v porovnání s HDP, jiné lidé nemají na investice peníze a můj přítel, kolega socialista, kolega Passen řekl, že a ve Švédsku v 90. letech minulého století se hovořilo o úsporných opatřeních jako nezbytné podmínce pro růst. Eh, on mi řekl, protože on někdy přichází do Evropského parlamentu a eh, scházíme se, tak řekl, že eh, první rok, kdy on byl součástí vlády, jako premiér socialistické vlády, omezil výdaje o asi 10 HDP to byl eh, obecný škrt ve všech položkách, ve všech rubrikách, tak, aby se rozpočet dostal do rovnováhy o dva roky později. Měli ekonomickou krizi za sebou a dnes Iran Persen jezdí po světě a přednáší na konferencích o tom, jak e, takové krize překonávat. Takže není to ani otázkou matematiky nebo postoje, spíš jde o to podívat se na vlastní stanoviska v tomto směru. My jako liberálové zastáváme tu linii, kterou se já snažím tomuto výboru vysvětlit už tři roky, a to, že vyrovnaný rozpočet je nezbytnou podmínkou pro obnovu a růst a e, také proto, abychom se těšili důvěře našich zemí. Společně s panem Palonem eh, se domnívám, že k dosažení vyrovnaného rozpočtu musíme eh, omezit výdaje ještě předtím, než zvýšíme daně. Na tom se shodujeme. Musíme zkoumat jednotlivé případy, ale myslím, že v tomto bodě jsme zajedno a také se domníváme, že existují některé členské státy, které dokáží snížit veřejné výdaje, ku příkladu infrastruktura. Často vidíte, že infrastruktura se buduje naprosto nelogickým tempem, nelogickým způsobem a když se podíváte na budování infrastruktury z hlediska nákladů a výnesů, zvlášť v zemích Jižní Evropy, kde stále ještě vidíme nárůst počtu zaměstnanců veřejné, eh, ve veřejné správě a to skutečně není podle našeho názoru nutné. A co se mi na této zprávě líbí nejvíce je bod 14 nebo 40, kde se hovoří o členských státech eh, a eh, hovoříme o odpovědnostech a různých úrovních eh, veřejné zprávy, regionální, místní a tak dále. Je potřeba se nedívat jenom na eh, ty součty. Eh, je potřeba také se dívat na decentralizované úrovně veřejné zprávy a jejich výdaje, a to i v návaznosti na daně. Ve Španělsku e, se hlavně vzájemně hodně obvinujeme, že to nikdo nezavinil, ale máme decentralizaci veřejných výdajů. V jiných zemích vidíme, že v některé regiony vynakládají nebo vydávají mnohem více peněz, než jaké mají příjmy. Jinak obecně souhlasím se zpravodajem a myslím, že bude snadné dosáhnout dohody. Děkuji. Gigol. Děkuji, nyní pan, pan Gigol. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi několik stručných komentářů. Dnes se zastupuji pana eh, našeho stínového zpravodaje Pasakaj, z Nizozemska. A náš, zase, náš hlavní postoj je však velice eh, podobný. Věříme v udržitelnost veřejných financí. Zároveň je však důležité, jakým způsobem toho chceme dosáhnout. Nejprve bych chtěla říci, že systém výkaznictví ze strany komise o těchto věcech, o veřejných financích, je dobrý a probíhá tam hloubková analýza. Já sám jsem byl zpravodajem poslední zprávy, která se toho rovněž týkala, která se týkala tohoto tématu. A my si myslíme, že ty zprávy by měly být mnohem podrobnější v té podobě návrhu komise, protože komise do toho na to věnovala dost energie, zkoumala například multiplikační účinky a další věci a měly by tam být i určité konkrétní příklady a číselné údaje, protože v té zprávě v takové podobě, jakou má, nemůžeme vlastně dostatečně plnit svůj úkol komentovat tuto zprávu a přitom bychom měli mít možnost eh, hrát svou roli a vyjádřit se k tomu návrhu textu. Dále souhlasím s celou řadou eh, obecných komentářů pravodaj, které se týkají nutnosti zdravých eh, veřejných financí, k tomu, že je nutné uvést je zpět do rovnováhy. Mm, myslím si, že to slyšíme velice často, takže já to nechci opakovat. Je zde však něco, s čím nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím, že můžete a priori říci, že se, že pokud se soustředíte na tu stranu výdajů, tak se vám podaří dostat ty, um, tak se vám podaří dostat ty účty do rovnováhy, protože um, je to velice nejasné. Například u skandinávských zemí mají vysoké důchody zdaní a přitom, to, přitom jejich ekonomiky jsou velice dobře fungující a e, patří mezi nejlepší na světě. Pak jsou zase určité země, kde jsou vysoké daně a to je i země, kde se mm, nyní nacházíme, to je však takový jenom eh, můj eh, soukromý komentář. A zároveň v těchto zemích panuje mnoho otazníků. Takže není eh, spíše otázkou, kdo nese to daňové břemeno a jak se ty vybrané daně nakonec využijou. A pokud se chceme vymanit z těch problémů s veřejným zadlužením nebo s veřejnými financemi, tak si myslím, že nelze jen tak obecně říci, že se musíme soustředit pouze na krácení výdajů, protože si myslím, že v některých případech je, to může být nejlepším řešením eh, zvýšit daně, v jiném eh, seškrtat výdaje, v jiném třeba soustředit se na růst. Takže já bych byl velice opatrný ohledně takových eh, všeobjímajících obecných prohlášení. A dále, co se týče tedy snahy o Eh, uvedení rovnováhu, eh, rozpočtu do rovnováhy, tak musíme mm, také sledovat cíle strategie 2020 a musíme postupovat velice citlivě tak, aby ta navrhovaná opatření nějak eh, nesnížila možnost splnit ty cíle, které jsme odhlasovali. Proto se také domnívám, že zde musíme jasně hovořit o tom, jak na jedné straně eh, vyřešit problémy s, hospodář, s veřejnými výdaji, ale na druhé straně jak také odstranit chudobu a jak investovat tak, aby to přineslo užitek v budoucnu. Chtěla bych ještě učinit jeden komentář. My ještě předložíme pozměňovací návrhy. Eh, myslím si, že zatím ty, to všechno je ve velice kooperativním duchu a doufujeme, že se nám podaří vypracovat zprávu, Ehm, která bude kvalitní. Ehm, doufám, že ehm, jste rozuměli mé angličtině, nebo že tedy všechno prošlo přes tlumočení. Děkuji. There is, there are no members from the ECR and... Děkuji za skupinu ECR a za skupinu GUE. Už se nikdo nehlásí, takže dávám slovo ještě kolegům a kolegyním, které se přihlásili o slovo a je to zatím pouze paní kolegyně Podimata. Máte slovo. Thank you very much, uh, President. Děkuji, pane předsedo, děkuji také uh, zpravodaj za odvedenou práci a za úvodní komentáře. Já bych měla několik poznámek k této velice zajímavé otázce, tématu. Nejprve bych chtěla připomenout, že jsme uprostřed velice závažné ekonomické a také sociální krize, a z toho důvodu musíme mít na paměti, že že jsou zde otazníky, některé věci, na které budeme muset ještě odpovědět. Chci říci, že problém ve veřejných financí není pouze z důvodu vnitrostátních, odpovědností, ale také celkově krize nebyla způsobená veřejnými financemi. Samozřejmě jsou v této souvislosti určité eh, národní odpovědnosti, to musíme uznat, musíme to také zohlednit. A já předpokládám, že toto uznání bude mít také politické dopady. Zároveň ale musíme vzít v potaz, že neúspěch veřejných financí je součást eh, systémového problému. Musíme uznat, že takovýto problém existoval a stále ještě existuje do velké míry v rámci hospodářské a měnové unie. Takže tato diagnóza se snaží e, zjistit důvody, které jdou nad rámec současné krize. Souvisí to jednak s konkrétními problémy v daných zemích, ale hrozí, že bychom e, mohli dojít k chybným závěrům a také k chybným řešením e, jak k situaci přistoupit. Fiskální konsolidace to je samozřejmě nutnost, o tom e, není žádné pochyby, to z hospodářských i sociálních důvodů. Je to zároveň podmínka nutná k dosažení růstu. A zvláště je to podmínka nutná k tomu, aby všichni hospodářští e, aktéři, subjekty měli určitou jistotu e, k tomu, aby působili, aby investovali a jednali. Zároveň ale fiskální konsolidace a perspektivy, důvěra v, naši, v naše hospodářství, to e, je ovlivněno začarovaným kruhem e, úsporných opatření a recese. Máme některé země, zmiňovalo se zde Řecko, ale také Irsko, Portugalsko, Španělsko. To znamená, že máme země, které velice konsistentně uplatnili opatření, které se po nich žádali, implementovali vše, o co byli žádáni, přistoupili například za poslední tři roky k vysokým škrtům, ale přesto do jisté míry jsou v recesi a recese snižuje jejich možnost další konsolidace. Abych se vrátila ke své zemi, uvedu pouze menší uh, příklad. Na každých 100 eur škrtů jsme uh, to vynahradili z rozpočtu pouze do výše 80 Také musíme zohlednit, že analýza proveditelnosti všech hospodářských projektů Tedy analýza nevedla k eh, kritériím, které by podpořily potenciální investory. Takže kromě hospodářských problémů zaznamenáváme také sociální a politické problémy. To se také týká různých členských států, které v současné době čelí závažným hospodářským problémům, dále eh, čelí extremismu, rasismu a tak dále. Objevují se tedy silné signály o tom, že existuje politická krize, která doprovází ještě hospodářskou a sociální krizi. To je také věc, kterou musíme zohlednit. Závěrem tedy by můj návrh byl následující. Vzhledem k tomu, že řada těchto aspektů a politických iniciativ zdá se do jisté míry uznává na evropské úrovni tento fakt. Já se domnívám, že my musíme zdůraznit, kromě těch vnitrostátních eh, přístupů, vnitrostátních řešení, musíme zdůraznit také ten evropský přístup, který zohlední národní odpovědnost, zmíní také nutné kroky na národní úrovni, to samozřejmě existuje. A evropský přístup by měl být eh, založen na fiskálních i hospodářských problémech, mělo by to být součástí společného rámce politik, které budeme podporovat. To znamená, musíme zvolit holistický celkový přístup, kam bude spadat finanční eh, odvětví a jeho dozor, rozpočtové politiky a jejich integrace, podpora růstu, zaměstnanosti prostřednictvím společných politik – a dále strukturální reformy. Já se domnívám, že toto musíme při této příležitosti předefinovat nebo stanovit si nové priority. Co vlastně znamenají strukturální reformy? Které z nich jsou eh, nejdůležitější? Které jsou prioritní v současné situaci ze daných okolností? Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní Podemato. A nyní zpravodaj pan Palone. Děkuji, pane předsedo. Je důležité se podívat na demokracii přímo. Kompromisy jsou vždycky nutné, ale já jsem chtěl vzbudit debatu, když se podívám na přítele Kigolda, tak vím, eh, že budu asi trošku provokativní, když řeknu, že se rozhodně eh, vzájemně dohodneme na vyrovnaných rozpočtech, jak o tom hovořil, ale všechny země se musí pokusit o velice přísná rozpočtová schémata. My jsme měli eh, právní akt, co se týče veřejné zprávy, tupek, sixpack, fiskální kompakt, to všechno směřuje k vyrovnanému rozpočtu, ovšem problém spočívá v tom, že bez ekonomického růstu, a to je právě ten můj provokativní výrok, že bez ekonomického růstu se nám nepodaří rozpočty vyrovnat, protože skončíme v blodném kryhu. A, a pak, když nevíte, co to ten bludný kruh je, tak když jsme v recesi a e, budeme se uchylovat pouze ke škrtům, tak jich nikdy nebude dost. To je právě ten problém škrtů a úspor. E, paní Podimata, vážím si vás, ale to je e, to, co vždycky ona opakuje. vždycky je potřeba se podívat na tu ideologii, z níž to všechno vyrůstá. Já rád naslouchám inteligentním lidem a nevadí, když hovoří provokativně. Je možné eh, eh, vynakládat fiskální tlak na nějaký podnik a nemluvím jenom o zemích, jako je Španělsko, Itálie, Francie, Řecko. I ve Francii eh, ten rozpočet není v dobrém stavu. Je možné dosáhnout růstu čistě uvalením eh, velkého daňového břemene na podniky a rodiny. My máme eh, právní úpravu v tom směru, že musíme eh, poskytovat z evropských peněz podporu podnikům, ale všechna ta pravidla úspor, eh, která budou mít vliv na podniky a eh, rodiny, myslíte, že to eh, pomůže vzbudit růst? Je spravedlivé také ubírat z veřejných výdajů, které mají za cíl podpořit některé regiony, obce a tak dále, které to potřebují? To je velice strašidelný scénář, a citlivý scénář. A lidé obecně hovoří o nutnosti konsolidace, ale nelze se dohodnout na tom, kde ty škrty provést. Myslím, že e, veřejné e, výdaje asi. E, rád si vyslechnu i protichůdné názory, protože často v oblasti těch veřejných výdajů vidíme naprosto nepochopitelné věci, takže veďme otevřenou debatu. Já jsem ochoten tady si přečíst, pročíst pozměňovací návrhy. Já jsem si vyslechl a ještě vyslechnu veškeré připomínky a komentáře eh, ze strany kolegů, ale uvědomuji si, že tady eh, lidé vychází z různých filozofických škol, eh, co se týče toho, jak se vymanit z krize, jak evropské, tak celosvětové, a my se musíme snažit podpořit růst evropsky i globálně. Děkuji, pane Palone. 19. října bude poslední den k předkládání pozměňovacích návrhů. 19. také proběhne jak rozprava, tak i hlasování. V prosinci na plenárce se bude konat závěrečné hlasování. Chci vám ještě připomenout, že zítra eh, máme zde slyšení, které se týká systému dohledu, o které se týká bankovní unie. Toto slyšení začne v 9 hodin v ASP 3G2. Děkuji.